Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme začít naše jednání. A můžeme začít s přijetím pořadu jednání. Eh, revidovaný návrh pořadu jednání byl eh, zaslán pátek. Pokud nemáte námitky, tak to bez změn můžeme takto považovat za schválené. Mám ještě také nějaká sdělení. Rád bych vás upozornil na určitý počet seminářů a veřejných slyšení, eh, které organizuje náš výbor, například s výborem TRAN, a to hned v úterý 11. října v 15 hodin o e, dopravním hluku a e, následně potom e, seminář 12. října. Vezměte život do svých rukou o, neurologi, o neurologických duševních poruchách. A pak je to ještě veřejné slyšení s výborem ITRE směrem k rámci e-health v Evropě ve čtvrtek 13. října takže máte v elektronické podobě e, již zaslané přihlášky a bude to všechno na našem vnitřním okruhu. Pak e, bod číslo 3. E, pokud nemáte žádné připomínky, můžeme to brát za schválená. A teď námitky podle pravidla 106, které se týkají pěstování GMO. Já ta celý název číst raději nebudu. Začnu tím, že dám slovo spolu eh, zpravodajům Bastajs jako první. Vážení kolegové, vážený pane předsedo, drazí kolegové, my jsme podepsali tuto námitku, bylo tady pět návrhů komise, jedná se o uvádění na trh a registrace, a sice e, osiv kukořiny, kukořice BT11 a dále se jedná o obnovení žádosti e, také Monsanto. MON 88913, máme další námitky pak, které se týkají také bavlny a zde opět se jedná o obnovení žádosti 810. A co se týče poslední eh, složky nebo poslední záležitosti, eh, Rada ministrů vydala jasně nepříznivé stanovisko, které se týká bavlny. 16 členských států hlasovalo proti Dále se některé státy také zdržely a tyto státy vlastně představují 1,10 obyvatelstva Evropy. 15 hlasovalo také proti nebo se zdrželo a tyto státy představují 9 evropské populace. A co se týče posledního bodu, na žádost členských států se uvažuje o studii toxicity z hlediska dlouhodobého účinku, protože dopady nebyly dostatečně proskoumány. Takže jedná se o to, že důvody, které souvisí s těmito námitkami, jsou zohledněny v usnesení a já osobně bych chtěl zdůraznit tři body. Ten první bod se týká toho, že kukuřice 1507 má určité prahy tolerance z hlediska herbicidů a to může mít vliv na reprodukci. Dále jsou tady také některá kritéria, která souvisí s výjimkami z hlediska odolnosti vůči herbicidům a to není součástí této žádosti. Dále se jedná o to, že eh, zde by tedy tato registrace měla skončit. Druhý bod eh, v této záležitosti. Je tady otázka, která e, souvisí e, s geneticky modifikovanými e, organismy a se živočišným původem. Komise chce zvolit práh, který jde pod 0,5 a u MON 810 komise tvrdí, že tady musí být vzdálenost 5 metrů mezi jednotlivými Eh, polik, kde se používají eh, tyto plodiny. EFSA říká, že tato vzdálenost by měla odpovídat 20 metrům, to znamená, je to čtyřikrát více, než co se navrhuje v této žádosti. Eh, co se týče 15.7, tady komise 20 metrů navrhuje, zatímco EFSA navrhuje 30 metrů v tomto případě. Musím říci, že přístup komise mm, mi připadá dosti svévolný a z tohoto důvodu jsme předložili námitku, o kterou jde. A poslední bod, který mi připadá velmi aktuální, ve stanovisku 2005 eh, EFSA upřesňuje, že kukuřice, a cituji anglicky, relatives in the European Union. Uh, minstens 2009 to znamená, že od roku 2009 minimálně víme, že existují ve Francii, ve Španělsku ustanovení ohledně této e, plodiny, to znamená, je tady možná substituce z hlediska DNA. E, víte, že tyto plodiny e, byly pěstovány ve španělských regionech a tam jsme konstatovali, že dochází k této situaci. Hovoří se tedy o hlavním riziku z hlediska životního prostředí v souvislosti s těmito plodinami a také riziku pro zemědělce. Jsou to látky, které jsou rezistentní vůči herbicidům. Vypadá to tak, že komise zná tuto situaci a 13. Eh, června 2016 komise vyzvala EFSA, aby zvažovala všechny eh, tyto faktory, které by měly být zohledněny z hlediska rizikovosti. Toto stanovisko mělo být zveřejněno koncem září. EFSA provedla eh, tuto analýzu a stanovisko bylo zveřejněno koncem minulého týdne. Vypadá to tak, že základní údaje, které jsou důležité z hlediska rizikovosti, neexistují ve skutečnosti. Někteří se domnívají, že tady je vyšší produkce hybridů, jsou tady významné, eh, je tady významné nebezpečí mutace. Eh, tato biologická aktivita také závisí na genomu a může přecházet z jednoho druhu na druhý. Některé druhy kukuřice mohou eh, vygenerovat více toxínů a škůdců než běžná plodina a tato rizikovost nebyla nikdy analyzována. EFSA analyzuje také možnosti kontroly, ale tato analýza se neopírá o dostatečný počet údajů. Pokud jsou údaje k dispozici, tak eh, ukazují, že dochází k obrovskému nárůstu těchto látek eh, v rozmezí roku 2014-2015, přestože existují kontroly. EFSA tvrdí, že vše je bezpečné a že v této záležitosti by eh, bylo možné přistupovat eh, k této otázce i z hlediska budoucnosti. EFSA podle mého názoru je slabá, pracuje nedostatečně, proto musíme vydat silný politický signál a hovořit o těchto námitkách, které se týkají návrhu komise. Tyto návrhy komise nezískali mm, tedy pozitivní odezvu na úrovni eh, Rady ministrů, takže myslím, že bychom měli tyto námitky přijmout a měli bychom vyslat silný politický signál komisi. Děkuji a teď je na řadě pan Parňo. Ano, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se teď vyjadřuji jménem kolegy Guillaume Balase, který bohužel nemůže být dnes mezi námi přítomen. Chtěl bych připomenout, že těch pět námitek je předloženo ve velice eh, specifickém kontextu, ve kontextu fúze mezi Bayerem a Monsanto. Eh, povolit nadnárodním společnostem, aby se opravdu plně ujali veškerého Eh, objemu činnosti v této oblasti samostatně je opravdovou hrozbou. Eh, teď eh, přece musí úřady pro volnou hospodářskou soutěž vyvinout maximální úsilí, aby tuto fúzi, této fúzi zabránili, protože ta je nebezpečná nejenom pro zemědělce, ale především pro občany, pro spotřebitele. A vzhledem k těm pěti námitkám chci říct, že pravidla kolem GMO nejsou demokratická. Podle eh, samotného předsedy naší komise Žána Claude Junckera a v tomto směru má Evropský parlament hrát plně svou roli, podporovat transparentnost a demokracii a nepřivírat oči nad prohřešky, prohřešky proti etickým kódům. Takže to, co eh, navrhuje komise na první pohled, vypadá Rozumě, ale většina parlamentu už v červenci eh, toho, tohoto roku komisi požádala, aby eh, text přepracovala. Takže my máme i nadále stejný cíl, žádný eh, geneticky modifikovaný E, e, produkt nebude, nebude schválen, pokud tady komise nepřijme nový rámec pro, právní rámec pro dovozy těchto e, produktů. A proto našich pět frakcí předkládá dnes těchto pět námitek a můj kolega Guillaume Balast vás žádá, abyste podpořili těchto pět námitek ohledně produktů, které představují hrozbu pro naše zemědělce vegetace, biodiverzitu a naše spotřebitele. Musíme našim občanům ukázat, že naše evropské instituce skutečně chrání efektivním způsobem proti takovýmto hrozbám. Předseda, děkuji a na řadě je paní Evy. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že kolegové už velmi jasně vysvětlili mé argumenty pro, uh, ohledně těchto námitek, takže to je vše. A teď pan Belet je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Na rozdíl od některých dalších eh, kolegů, eh, tak eh, tady věřím se my eh, ty námitky, které dnes řešíme, eh, vlastně řešíme eh, ohledně věcí, které EFSA už prodiskutovala 20 oproti 30 metrům, no to je věc, o které můžeme diskutovat bez konce, ale ohledně geneticky modifikovaných, modifikované kukuřice, osivu a bavlně, tak když se podíváme na všechny, všechny ukazatele, tak stanoviska FC jsou příznivá a to chceme vzít v úvahu. A kromě toho chci ještě nám všem připomenout, že tento parlament valnou většinou hlasoval proti moratoriu ohledně GMO a my se e, skutečně domníváme, že tyto námitky jsou takovým pokusem obejít toto naše rozhodnutí. E, a chci ještě říct jednu věc eh, eh, eh, námitka má být využívána v případě, že buď komise překročila svůj mandát, a nebo pokud tady byla opomenuta vědecká síla vědeckých argumentů, věde, důkazů. Takže to není ani jeden z těchto případů, proto jsme proti. Děkuji. Pan Demesmaker, prosím. Vážený pane předsedo, já bych se chtěl připojit k tomu, co právě řekl předřečník. Není to naposledy ani vlastně poprvé. My tady vedeme tuto diskusi již dlouho. Je to diskuse, která podle mého názoru překračuje eh, GMO. A ty důvody těchto námitek neodpovídají tomu obvyklému rámci. Co je tady zdůrazněno? Je to moratorium z hlediska GMO. A já to nemohu podpořit ze dvou důvodů. Podle mého názoru komise nepřekročila eh, svoji kompetenci z hlediska vyjednávání eh, nevznikla tam kvalifikovaná většina na úrovni státu, takže komise mohla eh, toto přijmout v souladu se stanoviskem EFSA. Také bych chtěl ještě říci, že členské státy zde mají pokrytecký přístup eh, vzhledem k tomu, že mm, vlastně všechny členské státy dováží krmiva eh, pro své chovy a ta krmiva pocházejí ze třetích zemí a tato krmiva obsahují GMO. Takže víme, že toto nařízení, které bylo uplatněno, bylo velice přísné. Takže myslím si, že musíme respektovat princip politiky, která se opírá o vědecké důkazy. A víte, že zemědělství musí vycházet z inovace a výzkumu. Také ve Flandrách, eh, v Gentu, v mé zemi jsme takto postupovali a byly zde také provedeny studie a to bylo prokázáno. Takže tyto namítky ukážou, že Evropská unie se staví proti výzkumu a to je podle mého názoru milné a špatné. Musíme vždy jaksi dokázat, eh, jaké, jaké spoje tady existují mezi GMO a technikami, metodikami, které jsou tady používány při pěstování těchto plodin. A musíme samozřejmě respektovat biodiverzitu a také zdraví zvířat, ale musíme vytvořit integrovaný program pro trvalé využívání těchto plodin. Děkuji. Nevím, jestli tady ještě někdo v sále, kdo by se chtěl přihlásit do diskuze. Zdá se, že tomu tak není. Dobře, takže teď můžeme požádat komisi, aby si vzala slovo. Je tady paní Šantal Pruješky, prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení e, poslanci. Já jsem s velkým zájmem, velkou pozorností vyslechla vaše e, poznámky a děkuji za možnost, že se můžeme také vyjádřit k návrhu e, usnesení a k těm pěti návrhům ohledně pěstování těch příslušných plodin. Nejprve chci říct, že všechny procedurální e, postupy byly přísně dodrženy a rovněž máme poměrně velmi souhrný e, dokument, který je stanoviskem EFSI. Pokud bych vám dala podrobnosti, tak e, musím říct, že EFSA u kukuřice například poskytla šest aktualizovaných informací, čtyři pro kukuřice, kukuřici a tak dále. To není jen tak pro nic za nic, to je proto, aby byly zohledněny skutečně poslední vědecké informace. A kromě toho členské státy mají možnost eh, vnášet připomínky eh, k těm hodnocením rizik, rovněž veřejnost má právo se vyjádřit a EFSA v tomto směru nenašla žádné nové informace vycházející z re- případných reakcí veřejnosti. Chci říct, že komise eh, navrhla členským státům eh, povolit eh, tedy pro krmiva modifikovanou kukuřici a osivo a samozřejmě i Eh, vzala v úvahu, že 19 členských států eh, eh, užilo opt-outu pro pěstování. Pokud bych vyšla z připomínek, které zazněly a které jsem vyslechla velmi obezřetně, tak je třeba také zdůraznit, e, že negativní hlasování členským, členských států zůstává z valné většiny politickým rozhodnutím vzhledem k veřej, názorům veřejnosti a e, vlastně ty vědecké případné názory Eh, nejsou vzaty v úvahu, protože tady existují dlouhodobé výzkumy a eh, dlouhodobá, dlouhodobě sbírané údaje ohledně eh, případné toxicity. Takže opakuji, stanovisko členských států v těch 19 případech je, výhrad, je především politické. A pak jsem samozřejmě vyslechla Eh, informace o herbicidech eh, a eh, o vztahu k bavlně. To je bavlna, která je dovážena, není pěstována v Evropě a jak víte, schválení lifosetu a stanovení maximálních reziduálních úrovní je regulováno specifickými legislativními nástroji o pesticidech a maximálních úrovních reziduí. Takže tady nejde o GMO, protože protože eh, ať už je vlastně eh, to krmivo dovážené, buď eh, krmivo konvenční či GMO, tak musí respektovat tyto maximální reziduální úrovně. Ale tady v každém případě E, opakuji, se toto krmivo musí slučovat s příslušnou legislativou. Ohledně e, s krmivem GMO a nedostatkem demokracie, tak jako o tom hovořili někteří členové, tak samozřejmě nám smrzí, že jste návrh odmítli, protože se domníváme v komisi, že to je ten správný způsob reakce. E, Bereme v úvahu subsidiaritu a stále zdůrazňuji, že komise chce pokračovat. Chce pokračovat v rozpravě v tom prvním čtení eh, v radě. Rovněž eh, tady byla připomínka ohledně vzdáleností. My jsme analyzovali s velkou pozorností a velmi bedlivě E, ty izolační e, záležitosti na základě stanoviska EFSI a v roce 2015 EFSA revidovala to, e, ten scénář a pracovala velmi substantivní vědeckou studii, která vzala v úvahu i vnější faktory a pak také faktory, jako je déšť, a e, otázku toho, jak e, a je životnost e, pilu, dejme tomu v určité nadmorské výšce a tak dále, do které je vyvážen. V roce 2015 tuto studii EFSA revidovala, my jsme to velmi bedlivě prostudovali a jako správní risk manažeři jsme opravdu řídili těmi nejstriktnějšími E, otázkami, například e, u sensitivity. E, tam jsme vzali v úvahu pětkrát vyšší ukazatel než nám předpisovala pravidla. My jsme prostě šli opravdu nad rámec těch úrovní, které jsou doporučovány. Byli jsme mnohem striktnější, opravdu jsme se tím zabývali nesmírně bedlivě. Jakmile jsme byli informováni, veš, o možném výskytu e, toho nebezpečí v případě kukuřice ve Španělsku a Francii, tak jsme členským státům a firmám toto sdělili a požádali jsme EFSU, aby informaci vyhodnotila. A technická zpráva je právě teď zveřejňována e, a říká se v ní, že e, je tam e, dopad přítomnosti teositu nesmírně nízký. Musíme samozřejmě také jít cestou eradikace. Každopádně je zajímavé zjištění, že v tomto kontextu není samozřejmě v zájmu žádného farmáře, aby toto na jeho, eh, v jeho, eh, na jeho poli existovalo, takže Teosit je nepřítelem farmáře a eh, ti se snaží i, samozřejmě vyhubit. My budeme tuto novou zprávu velmi bedlivě analyzovat a příslušná ustanovení navrhneme. Budou zapracován do návrhu, který bude diskutován v říjnu. To nebude návrh, o kterém se bude hlasovat, bude to předmětem předmětem diskuze se členskými státy v říjnu tohoto roku. E, na základě pravidel, které jsme respektovali a na základě toho, že tyto návrhy jsou v souladu s legislativou e, GMO, s komitologií a s obecnými pravidly ohledně e, potravin, tak vzhledem k tomu, že všechny tyto návrhy jsou v souladu se všemi procedurálními eh, eh, úkony, eh, litujeme, že tady je tento návrh návržen ke stažení a v tomto směru tedy končím svůj, svoje vystoupení a děkuji vám za pozornost. Předseda, děkuji. A my teď tedy můžeme uzavřít eh, naší rozpravu a eh, chci připomenout, že za několik minut v našem výboru budeme hlasovat a pokud bude návrh schválen, tak eh, vlastně bude o textu diskutováno, hlasováno na plenárním zasedání, na prvním říjnovém plenárním zasedání. Takže teď můžeme začít hlasovat. Nejprve je to otázka eh, ratifikace pařížské úmluvy. A já tedy všechny vyzývám, abyste si vzali své hlasovací karty. A pokud jste všichni připraveni, tak můžeme začít s hlasováním. Hlasovali všichni? Dobře. Hlasování je ukončeno. Schváleno. 54 pro. Chtěl bych poděkovat kolegům za jejich velmi silnou podporu a musím říct, že pokud to bude stvrzeno na plenárním zasedání zítra, tak ratifikace Eh, umožní dosáhnout snížení o 55 emisí a pak samozřejmě to znamená dodržení úmluvy, pařížské úmluvy. Eh, uvidíme zítra. A teď bod číslo 10. To je námitka podle eh, pravidla 106 ohledně BT11. A zase zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď je tady bod 11, námitka ohledně kukuřice 507. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Bod číslo 12. A teď je to námitka ohledně kukuřice 810. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A teď je to námitka podle pravidla 106 ohledně kukuřice. Pardon, je to modifikovaná, eh, modifikovaná bavlna 281, 24, 236 a tak dále. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. E Now we have to vote. A teď musí, bychom měli hlasovat o povolení uvedení na trh eh, MON 810 a produkty z něho eh, hlasujeme, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Nemáme nic dalšího. Do bodu různé nic. Eh, takže další zasedání bude 13. října Všem přeji dobrou chuť a nashledanou.